Děkuji. Rád bych poděkoval na úvod všem stínovým zpravodajům za vynikající práci. Šlo o velmi složitý legislativní předpis a potřebovali jsme širokou podporu a také dovednosti a znalosti. Bez toho bychom nedosáhli výsledku. Chci poděkovat také komisi. Komise byla velmi eh, erudovaná, ale také flexibilní a kreativní, pokud šlo o ta jednání. Eh, eh, Chci poděkovat i lotyšskému předsednictví, které se věnovalo tomuto tématu eh, s velkým nasazením a tím vznikla skvělá příležitost zjist, dosáhnout dohody, kterou, eh, která je, s kterou je Evropský parlament spokojen. Je to první evropská legislativa, která hovoří o vztahu mezi zdravím eh, zvířat, lidským zdravím a pohodou zvířat. To je všechno v, eh, v souladu se zásadou jednoho zdra, zdraví. Přenositelné nemoci, ty se, se zde jim věnujeme, ptačí chřipka, to má také dopad na lidské zdraví, nejenom na zvířata a eh, to také platí o antimikrobiální rezistenci. Takže nyní máme novou legislativu, která řeší všechny tyto problémy. Máme mnohem lepší nástroj, jak řešit jakékoliv Eh, šíření nemocí i v budoucnosti, ale také eh, provádět žádnou prevenci. V eh, jádru této legislativy jsou zemědělci a všichni ostatní, kteří nakládají se, zvíře, se zvířaty, mají povinnost dodržovat řádné postupy a také veterinární léčiva musí být používána inteligentně, rozumně. Nesmíme tedy maskovat špatnou péči o zvířaty nadužíváním antibiotik. E, zabýváme se také tématem toulavých psů. E, národní úřady přijímají opatření, e, aby se nešířily nemoci právě přes toulavá nebo volně žijící zvířata a tato opatření nesmí působit zvířatům žádné utrpení. Všichni, kteří nakládají s těmi zvířaty, se musí registrovat registrovat a Evropská komise má mandát přijímat pravidla na registraci psů, pokud to bude potřeba v budoucnosti. Vedle toho máme ještě horizontální a průřezovou eh, legislativu a eh, legislativu v rámci eh, aktů v přenesené působnosti. Parlament má nadále kontrolu, například pokud jde o seznam těch nemocí, které budou spadat do legislativy o Um, o mm, pohodě zvířat a další věci bude řešit technický výbor. To je celý balíček, který bude, o kterém se bude zítra hlasovat a měli bychom tím snížit uh, uh, antimikrobiální rezistenci u lidí i zvířat. Máme 39, bylo různých 39 kapitol, které to řešili a nyní máme jeden uh, legislativní předpis s jasnými cíly a je to doklad toho, že můžeme zjednodušit legislativu. Marit Paulsen, eh, předchůdce, mm, eh, mm, předchůdkyně, pracovala na tom velmi, eh, velmi usilovně a jsem rád, že jsem to mohl dokončit. Nyní máme jednomyslnou pozici v našem výboru a doufám, že i celý parlament podpoří zítra během hlasování. Děkuji. Děkuji a nyní za komisi za pana komisaře. Dámy a pánové, já jsem velice rád, že zde mohu vystoupit dnes na plénu v době, kdy jsme tedy zakončili úspěšně naši práci o, na nařízení, na předpisu o zdraví zvířat. To je velice důležitý návrh. Je to výsledek eh, velice tvrdé práce parlamentu, rady a komise. Výsledek, eh, já myslím, že je dobrý, protože všechny instituce sdílely stejné eh, pochopení toho, jak zdraví zvířat je důležité, protože propojeno i se zdravím lidí a ty různé ty či krize dokonce, eh, nemocí šířených zvířat, ty se budou dít čas od času, takže proto musíme být co nejlépe připraveni, abychom mohli eh, do budoucna je řešit, ať ten scénář bude jakýkoliv. Zdraví zvířat i přispívá k udržitelnosti našeho zemědělství a akvakultury také i je zásadní pro naši konkurenceschopnost na mezinárodních trzích. A je třeba, abychom byli efektivnější pro boj proti těmto přenosným chorobám, tím zachráníme lidské zdraví a přispějeme k, k kon, více konkurenceschopnému prostředí eh, našeho sektoru. Eh, zemědělství i akvakulturu, akvakultury. Zde je třeba jasně vymezit odpovědnosti všech, ať jsou to farmáři, veterináři, příslušné úřady. A je třeba, abychom i eh, včasně reagovali na přeshraniční šíření chorob a aby nenesli ta, tu váhu opatření pouze zemědělci. Je třeba tedy eh, rozložit to riziko proporcionálně. Tento koncept je již dobře zachotven, posvěcen v tomto předpisu a na, na, a například i je to propojeno s dalšími agendami, jako je boj s, s mikrobiální rezistencí. Je to hlavní nástroj, abychom mohli implementovat naši vizi strategie zdraví zvířat 2007 až 2013. To vůbec to nebylo snadné, ale překonali jsme všechny potíže, všechny prvky zahrnuté do tohoto nového rámce, jsou velice dobře promyšlené a i byly e, řádně prodebitovány se všemi zainteresovanými. Těším se tedy a doufám, mám velké naděje a doufám, že zde eh, podpoříte toto drtivou většinou. Samozřejmě naše práce bude pokračovat, budeme muset pracovat na delegovaných a prováděcích aktech a na praktické aplikaci těchto nových pravidel, jakmile budou odsouhlaseny. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji parlamentu za významný příspěvek. Děkuji za konstruktivní přístup na této cestě a to především chci poděkovat zpravodajům paní Paulsen za <clears throat> vynikající úspěchy, kdy se snažila politicky vyjednávat a dohodnout se. A děkuji panu Selimoviči za to, že navázal na její činnost a že e, tuto agendu dostal do finální fáze. Chci poděkovat i stínovým z předchozího a stávajícího funkčního období a všem týmům, které se podílely na vyjednávání děkuji za neotuchající úsilí. Doufám, že nyní eh, nás čeká konečný krok, to znamená, aby tento předpis eh, byl eh, úspěšně přijat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji, pane komisaři. A nyní politické skupiny. První za EPP má slovo pan Albert Des. Minuta a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, i já bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji, stínovým zpravodajům a také panu komisaři Andřej Kajtisovi a také předsednictví rady za to, že tedy tento návrh eh, byl takto dokončen. Toto nové nařízení, které se týká zdraví zvířat, nahradí 50 současných úprav, které se týkají potírání prevence nemocí což povede ke zjednodušení stávajícího právního rámce. Pomocí řady kompromisů a schnutí mnoha podměňovacích návrhů se podařilo na výboru pro zemědělství dosáhnout širokého kompromisu pro to, abychom podpořili zdraví zvířat a zlepšili boj proti nákazám. Lepší oznamovací povinnost a lepší spolupráce mezi 28 a také mezi státy EU a třetími zeměni. Toto vše má být v budoucnosti zajištěno lepším způsobem. Pro nás, pro parlament, bylo důležité, abychom kritéria pro seznam nákaz a druhu zvířat měli přímou základním eh, právu, tedy v nařízení řízení. Eh, zásady všeobecné jsou transparentnost a rozhodnutí opírající se o vědecké poznatky pro akt to je důležité pro aktualizaci seznamu. Eh, důležité také je, že pomocí tohoto nazíření zlepšíme veřejno, veřejné zdraví, také podpoříme lepší eh, chování chov zvířat, což vlastně také je něco, co eh, podpoří prevenci nákaz. Má frakce jistě velkou většinou tento návrh podpoří a pane komisaři, já jsem přesvědčen, že zajistíte a zaručíte, že to vše bude dobrým způsobem implementovat implementováno. Děkuji za socialisty demokraty SAD paní poslankyně Mikela Giuffrida. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Poslední léta jsme e, řešili různé sanitární problémy kvůli nemocem, které předávaly e, zvířata osobům, ať to byla ptačí chřipka například, e, a potom ještě další choroby horoz, nebo jejich hrozby, přenosu a to, tento, toto nařízení hodlá proti tomu bojovat. Chci poděkovat kolegům, kteří jako já pracovali na tomto návrhu zpravodaji a eh, paní Polsen, která eh, skončila svůj, svoje funkční období s tímto návrhem a jí se podařilo zajistit široký konsensus ve všech frakcích. Zde chci zdůraznit dnes dva aspekty. První, konečně nakonec eh, černé na bílé máme, že zdraví zvířat závisí na jejich pohodě, na životních podmínkách. Špatně zacházení nikdy nepovede ke zdravým zvířatům. Článek 13 smlouvy uznává, že zvířata jsou bytosti, které eh, eh, mají tedy své smysly, takže eh, ať a všichni, kteří s nimi nakládají, tak musí se vyhnout jejich utrpení a aplikovat i princip řádného chovu a zacházet s nimi humánně. A potom je zde i ten aspekt prevence přenosu těchto chorob eh, a především nejenom, že proti tomu musíme bojovat, ale zajistit prevenci lepší, díky lepší zootechnii. A také i zde je jasná odpovědnost těch, kteří eh, se starají o zvířata mají odpovědnost za prevenci. Toto nařízení je také důležité v tom, že vytváří jednotný normativní rámec eh, ve srovnání s těmi předchozími 40 normami, některé z nich byly z 60. let již. Jasná pravidla o pohodě zvířat, eh, o jejich zdraví, ale to je nezbytné, abychom měli teď v Evropě, kde pořád to násilí, krutost na zvířatech, bohužel příliš, příliš často je to tolerováno, anebo dokonce se o tom ani neví. Eh, grazie, onorevole Giuffrida. A... Děkuji paní Čufrida a nyní za EKR eh, pan Vojčechovský. Děkuji, pane předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych eh, vyslovil slava díků panu zpravodaji, panu Sedimovičovi, odvedl velmi dobrou práci. Toto nařízení je skutečně velice důležité pro celou Evropskou unii. Jde o ochranu zvířat a ochranu zdraví zvířat. A to není důležité pouze pro zvířata samotná, ale také pro veřejné zdraví, pro zdraví lidí. Stínový zpravodaj z politické skupiny EKR, to jsem já, je velice spokojen s tím, že bylo zohledněno mnohé z eh, s ohledem na ochranu zvířat, měněný přístup a také ochranu zvířat, která jsou chována jako domácí mazlíčci. Tady hraje eh, důležitou roli i ta jejich registrace. To je velice důležitý krok směrem vpřed, ale já si myslím, že bychom měli učinit ještě další kroky. Evropská unie by se měla pokládat za kompetentní pro zajištění humánního zacházení se, eh, se zvířaty, která volně pobíhají, která nemají pána. Tady bychom také měli přijmout odpovědající opatření. jak k tomu vyzývám. Děkuji. Děkuji a nyní za frakci ALDE. Pan Hulík má. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milí kolegové, Antimikrobiální rezistence se celosvětově velice podceňuje a proto bohužel narůstá. Máme tady nárůst asi o 70%, ale nová antibiotika se nevyvíjí tak rychle. Proto je třeba, aby se veterinární a humánní medicína změnila. V Nizozemsku jsme během 4 let snížili používání antibiotik v chodbu zvířat o více než polovinu. To je velice důležité. Proto je dobré, že nizozemské předsednictví eh, takto si zvolilo toto téma, věnuje se mu. Poprvé se setkali společně ministři zemědělství a ministři zdravotnictví a vytvořili ten takzvaný One Health Approach, přístup jednoho zdraví. To je, myslím, krok velmi správným směrem. A díky pomoci frakce liberálů se nám tam podařilo prosadit mnohé důležité věci, například zákonný požadavek odpovědně zacházet s antibiotiky. Pouze pomocí inteligentní spolupráce a inovací se nám podaří v této oblasti pokročit před. Důležitý je také aspekt nákladů. Není možné, aby jeden zemědělec byl nucen investovat a jiný nemusel. Chceme tady konkurenci rovného s rovným a zároveň skutečně ten problém řešit přímo kořene. A důležitá je implementace. Nizozemsko vede celosvětově, co se týče uh, omezování antimikrobiální rezistence a proto je důležité, abychom se o to nyní pokusili i celoevropsky. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo za frakci GL pan poslanec Štefan Ek. Děkuji. Pane předsedo, jménem GUNGL e bych chtěl nejdříve poděkovat panu zpravodaji, panu Sedemovičovi a také paní Paulsen, i když zde dnes není přítomna. Děkujeme mnohokrát, vítáme, že článek 1 tohoto návrhu hovoří o tom, že se musíme vyhýbat tomu, abychom zvířatům působili utrpení a bolesti. Důležitý aspekt je také závazná registrace veškerých profesionálních chovatelů a prodejců zvířat, což přispěje k tomu, že nelegální obchod obchod, který přináší zvířatům tolik utrpení konečně, jak si někdo proti němu bude něco dělat, protože tady jsou skutečné nelegální továrny, eh, kde se chovají eh, štěňata, nejsou potom očkována, jejich zdravotní stav je katastrofální z důvodu podmínek, ve kterých jsou chována. A toto jsou samozřejmě i velká rizika pro šíření nákaz. Bohužel ale musím také podotknout, že tento návrh neslouží skutečně ochraně zvířat. I když jasně hovoří mezi souvislosti mezi zdravím zvířat a ochranou zvířat, tak se spíše soustředí na zacházení s přenosnými nákazami. My ale od komise očekáváme, aby předložila rámec pro ochranu zvířat a to, co možná nejrychleji. Jde totiž o bytosti, které cítí, nejsou to nějaké zbožíci produkční jednotky pro mou frakci, je tady důležitá, je velice problematická definice těch domestikovaných a volně žijících zvířat. Podle této de- definice jsou ale například volně pobíhající psy zařazeně do kategorie divokých zvířat, což vlastně vede ke snížení ochrany pro tyto eh, typy zvířat. Já bych pouze připomenul na závěr eh, například eh, situaci v Rumunsku, která není vůbec pozitivní. Děkuji, pan Rope gerbiamas vážený pane komisaři vážení kolegové ráda by, rád bych se tedy vyjádřil k této velice důležité zprávě takže nejdříve děkuji panu zpravodaji za jeho velice dobrou zprávu. text se věnuje skutečně klíčovým tématům, co se týče pohody zvířat, zdraví zvířat, prevence chorob. Zvířata nemusíme pouze chránit před chorobami, ale také před bolestí a před stresem. Je důležité předcházet eh, chorobám zvířat, je dobré mít jejich kategorizaci a Eh, klást požadavky na eh, chovatele zvířat, ale nedokážu si vysvětlit jisté, respektive dokážu si představit jisté okolnosti, kdy i to nejlépe zamišlené opatření, i ten nejlepší záměr může jaksi stroskotat, eh, nedopadnout, nevydařit se. Podívejme se například na příjmy zemědělců, například v oblasti mléka tam již v podstatě není možné pro zemědělce, aby nějakým způsobem dále investoval. Příjem mu to neumožňuje. A. A. Takže nedostávají uh, krávy dostatečně kvalitní uh, krmivo, uh, zemědělci si nemohou už dovolit léky a takže pak se z ekonomických důvodů šíří mezi, zví, mezi těmito zvířaty choroby. Takže hlasujeme ve prospěch této zprávy, ale buďme vědom, si vědomi toho, že pokud neošetříme ty ekonomické faktory, tak se nám nepodaří dosáhnout našeho cíle, to znamená mít v Evropě zdravá zvířata. Děkuji a nyní za ENF Filip Loasson. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Eh, oproti tomu, co říkáte, <clears throat> vám nám ukazují eh, zprávy z poslední doby, že životní podmínky zvířat nejsou respektovány, dokonce některá jatka vůbec je, na ně neberou ohled. Takže musíme samozřejmě eh, brát eh, v potaz eh, životní podmínky zvířat, ale až po, nakonec celého toho řetězce, protože mohou být ohroženy některými stávajícími faktory, stres, špatné zacházení, nesprávné porážky, Eh, infekce salmonely a E. coli, abych uvedl několik příkladů. A tohle závisí na tom, jak se ze zvířaty zachází. To zahrnuje i eh, dopravu eh, zvířat před porážkou, omráčení a podobně. Čili povinnost omráčení a zvláštní označování, to je důležité. Není možné podříznout zvíře, které je ještě eh, přivědomí, neboť může to dokonce mít i ten negativní efekt, že to kontaminuje maso, mikroorganismy, které proniknou do masa z trávicí soustavy. Takže musíme zastavit eh, tyto naprosto nepřípustné postupy, které se stále ještě eh, v některých provozech a jatkách vyskytují. Děkuji, pane poslanče. A za nezařazené. Paní Doc, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, dovolte mi poděkovat zpravodaji za práci na této velmi dlouhé a významné složce. Já ji eh, obezřetně vítám, ehm, protože v konečném důsledku chrání i spotřebitele v Evropě. Ale potřebujeme ještě více vědeckých dokladů, pokud jde o důvody antimikrobiotské rezistence, a musíme zajistit, aby zemědělci měli přístup ke správným nástrojům, aby mohli eh, léčit eh, choroby zvířat, protože nesmí utrpět ani účinnost produkce, efektivnost produkce. Ve vztahu k výkaznictví všechny členské státy musí plnit stejně. Britští zemědělci potřebují rovné podmínky a nemůžeme od nich čekat, že budou fungovat ve dvourychlostní Evropě, kdy eh, někteří budou moci plnit méně přísné podmínky. Eh... eh ahora eh, la señora diputada Esther García. A nyní má slovo paní poslankyně Esther Herans Garcia. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři. Tento týden budeme ve druhém čtení hlasovat o dohodě dosažené s radou, pokud jde o zdraví zvířat a rostlin která eh, nám zůstala ještě z předchozí komise, jak tady bylo připomenuto. Já myslím, že tady tato dohoda je přijatelná, je více flexibilní a poskytuje více možností komisi konat, jestliže bude zjištěna choroba s velkým dopadem. Také tam bude seznam eh, více závažných nemocí a to nám poskytne větší jistotu. Budeme takto moci sehrávat aktivnější úlohu proti šíření chorob a také pokud jde o antimikrobiální rezistenci, to je všechno důležité pro náš ekosystém. Pan komisař má pravdu eh, v tom, co řekl ve svém úvodním vystoupení. Ano, jistě, dochází tučit onde k propuknutí nemoci, ale je potřeba, abychom byli lépe zorganizovaní, lépe připravení a čím tedy lépe budeme připraveni, tak tím méně eh, tím budeme dotčeni, tím menší dopady to bude mít naše zvířata a naši ekonomiku. Takže gratuluji zpravodaji, gratuluji stínovým zpravodajům, děkuji Evropské komisi a doufám, že toto projde hladce bez problémů. Děkuji. Děkuji. Přijmete modrou kartu od pana Saliho? Ano? pane Sali, tisztelt képviselő asszony én magam is egyetértek azzal hogy nagyon nagyon sok erénye és értéke van ennek a mostani szabályozásnak. ano děkuji. Já souhlasím s tím, že stávající nařízení má celou řadu výhod, ale přesto mám dotaz. Vy jste tady mluvila o flexibilitě. Hmm. Nicméně v některých zemích systém eh, pro zdraví zvířat je koncipován decentralizovaně. Což znamená, že není možné přijmout evropský přístup. Není v tom náhodou skryto nějaké nebezpečí? Precisamente yo, querido colega, provengo de, unos de uno de los países. Ano, Pane kolego, já jsem právě ze země, která je jedna z nejvíce decentralizovaných v Evropě, ze Španělska a decentralizace nám určitě nepřináší více problémů. Potřebujeme být dobře zorganizováni, jestliže věci fungují, jestliže fungují decentralizovaným způsobem, tak to nemůže znamenat problémy. Co chci já a co chce španělská vláda je, že my chceme flexibilní systém, který umožní reagovat na eh, vypuknutí epidemie. V nedávné době jsme to viděli v případě e, nákazy olivovníků a pokud něčemu takovému dojde, potřebujeme e, jednat bezodkladně a rychle. Čili decentralizace není problém. Nikola Caputo. A slovo má pan poslanec Nikola Caputo. Děkuji, pane předsedo. E, chybné užívání antimikrobiálních prostředků, které jsou používání za účelem neléčivým a které e, vedou k narušování ekologického systému a má to velmi neblahé dopady na zdraví zvířat i zdraví lidí. E, zatím se nepodařilo nějak zareagovat na toto stále rostoucí rezistenci na antimikrobiotika. Je potřeba přijmout nová, striktnější opatření, zejména pokud jde o preventivní opatření a je potřeba vyvíjet větší tlak na používání těchto antimikrobiálních příspěvků a zabránit jejich většímu šíření. Je potřeba, aby členské státy se zasadily o sběr eh, údajů, které zava, za, zajistí, že nebude docházet ke zneužívání těchto prostředků a které budou poskytnuty komisi a komise se následně zasadí o lepší užívání těchto látek a tím zabrání dalšímu šíření rezistence eh, na antimikrobiotika. Myslím si, že komise by měla eh, publikovat zprávu na základě dat, které dostane od jednotlivých členských zemí. Děkuji. Děkuji panu poslanci. A slovo má pan poslanec James Nicholson. Jedna minuta. Děkuji, eh, pane předsedající. Úprava veterinárních léčiv je nezbytná, abychom zajistili bezpečnost, kvalitu a efektivitu a ochránili zdraví zvířat, veři, zdraví veřejnosti, bezpečnost potravin a životní prostředí. Nedávno jsem se setkal s místním veterinářem, e, v, e, hlavním veterinářem u nás v Severním Irsku a také se zástupci Britské veterinární asociace, abychom probrali celou řadu otázek souvisejících s zdravím zvířat, včetně potenciálních e, problémů které nás čekají vzhledem k mikrobiální rezistenci. Pokud jde o tuberkulózu hovězího dobytka a v našem volebním obvodu, tak evropský příslušný předpis je komplexním rámcem pro plánování nebo pro postup v oblasti zdraví zvířat pro nadcházejících 20 let. My potřebujeme jednoznačnou, jednoduchou, eh, jednoduchý legislativní eh, přístup. Zjednodušování a harmonizace legislativy je dobrý eh, příklad lepší, lepší regulace a odbourávání v byrokracie. Také bych rád chtěl Eh, složit Hold Majet Polson, eh, která tady bohužel už není a možná, že jste pořád ještě v kontaktu, řeknu paní zpravodajce. A myslím, že tohle je jednoznačně ve prospěch toho, oč ona dlouho bojovala. Děkuji. A teď eh, na minutu Franz Obermeier. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, eh, že eh, doufám také eh, dostanu čas navíc, když přetáhnu jako váš trační kolega. Podle nedávné studie se používá, se bude spotřebovat asi 130 tisíc tun antibiotik v Unii každý rok do roku 2050. Je vhodné, abychom zaujali odpovědný přístup v nakládání s eh, těmi eh, léčivými přípravky pro eh, zvířata. Otázka používání antibiotik samozřejmě souvisí se vznikem rezistence v Neue Zürcher Zeitung eh, eh, se objevil článek, který eh, ukázal, jak ve Spojených státech se něco takového to, to již vyskytlo. Bezpečnost potravin je sledována v Unii na globální úrovni. My, naši spotřebitelé nechtějí žádné maso otrávené farmaceutickým koktejlem ani prostřednictvím zadních vrátek T-typu. Děkuji. A nyní eh, Gorgios Epitideos. Děkuji. Zdraví zvířat úzce eh, souvisí s eh, tím, co jíme, ale také to hodně souvisí s tím, jak sleduje, s tím, co krmíme zvířata. Je třeba, abychom sledovali kvalitu potravin, tedy respektive krmiv, a, a, a vize příslušné a, nemoci nepřenášely na a, lidi přes a, mléko, a, maso a další a, a, živočišné výrobky. Evropská unie potřebuje modernizovat a zjednodušit a, a zpřísnit a, své kontroly a, zvířat dovážených ze třetích zemí, tak abychom dosáhli bezpečnosti našich produktů a abychom mohli ochraňovat eh, zdraví populace. Dávám takový eh, příklad od nás z Řecka, které dováží často nelegálně ovce a kozy z Turecka a také eh, z bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Ta zvířata často neprojdou veterinární inspekcí a představují tedy ohrožení zdraví spotřebitelů. Naopak všechna zvířata, která jdou z Řecka, jsou certifikovaná. Sada vidama Mariana Petir. Hvala vám lepo, gospodine eh, predsjedniče. Čestitke gospodinu Selimoviću na... Děkuji. Paní, říká paní Petir, chci pogratulovat eh, panu Selimovičovi k této zprávě, neboť eh, zdraví zvířat je velice důležité z hlediska bezpečnosti občanů EU. A jsme si vědomi rostoucí antimikrobiální rezistence, což je eh, hrozba veřejnému zdraví a bezpečnosti. Nadměrné užívání antibiotik vede ke vzniku nových kmenů bakterií, které jsou odolné vůči antibiotikům a škodí to jak eh, zvířecímu, tak lidskému zdraví a snižuje se tím také eh, důvěra občanů. Evropa je hrdá na vysokou kvalitu svých produktů a potravin a také vysokých standardů životních podmínek zvířat. zvířat. Evropská eh, unie to také hájí prostřednictvím mezinárodních dohod o eh, obchodu. A toto nařízení je vlastně reakcí na eh, naše nadměrné a neopatrné využívání antibiotik. Máme releta, relevantní eh, a spolehlivá eh, data eh, o využívání antibiotik v členských státech, z kterých komise vycházela. A musíme snížit antimikrobiální rezistenci. Zemědělci budou muset eh, zachovávat a dodržovat eh, správné postupy. Je tu také aspekt veřejného zdraví, protože eh, nad rámec zdraví zvířat to postihne také 25 milionů lidí. Máte tu modrou kartu od pana Lebretona, akceptujete? Ano? Modro, modrou kartu od pana Lebretona akceptujete? Dobře. Pane Lebreton, prosím. Ano, děkuji, že jste akceptovala mou otázku. Paní Petýr, vy správně zdůrazňujete, že je důležité bojovat eh, proti nadměrnému využívání antibiotik. Ovšem, Není to právě společná zemědělská politika, politika Evropské unie, která toto podporuje, protože tím se transformovalo tradiční zemědělství v průmyslové zemědělství, což vedlo k obrovským firmám, kde jsou zvířata uvězněná, tudíž roste um, um, riziko přenášení chorob a tím to vede k využívání antibiotik. Takže není to ve skutečnosti jen alibi, abychom si vylečili svědomí, z toho, co ve skutečnosti je škodou způsobenou SZP? Prosím eh, o odpověď. Společná zemědělská politika je eh, vůbec nejdelší a nejúspěšnější eh, společnou politikou Evropské unie, tudíž nesouhlasím. Naši zemědělci navíc používají antibiotika různými způsoby a já si myslím, že toto nařízení jim pomůže, aby je mohli dál využívat, ale správným způsobem. Evropská unie musí trvat na kvalitě potravin, což potvrdili naši obchodní partneři. A my můžeme být hrdí na jídlo, které Evropská unie až dosud produkovala, ale pokud chceme tuto úroveň nadále zajistit, musíme používat antibiotika obezřetně. Děkuji a slovo má Clara uh, eh, Aguila Garcia. Děkuji. Já bych chtěla vyjádřit uspokojení proto nad tím, že teď vlastně po dvou letech od prvního eh, čtení na plenárním zasedání vedeme dnes eh, rozpravu, blížíme se konečnému schválení a já mám za to, že je to jedna z nejdůležitějších zpráv, která eh, tedy souvisí s reformou, pokud jde o reformu SZP, protože zdraví zvířat je velice důležitá součást toho reformního procesu. To je důležité jak z hlediska importu, tak i exportu a já nemohu než poblahopřát paní Polson, která s námi spolupracovala a panu Salimovičovi a poděkovat jim k úspěchu tohoto nařízení a připomínám všem kolegům, že pochopitelně že nás znepokojuje rostoucí antimakrobiální rezistence. To je záležitost, která se dotýká nás všech, veterinářů i dalších a vyvolala e, rozsáhlou debatu tato legislativa eh, tak pokrývá jeden velice důležitý aspekt, neboť eh, klade do popředí zdraví zvířat a přeneseně lidí. Děkuji. A nyní Anna Maria Koraca Bild. Děkuji, pane předsedo. Naprosto souhlasím tímto eh, přístupem je to eh, zásadní pro zdraví spotřebitelů, z nichž mnozí eh, mají obavy, pokud jde o zbytky farmak v mase zvířat. Je důležité, aby se zdraví zvířat a veřejné zdraví spojilo, abychom se podělili na prevenci přenášení chorob a ne jenom přistupovali ex post k porážce v případě nějaké epidemie. Ehm, a měli bychom léčit případně antibiotiky jen nemocná zvířata, ne je podávat zvířatům plošně. Jedině díky celkovému rozumnému přístupu se nám může podařit najít řešení pro všechny. Děkuji, máte tu modrou kartu od pana Dese, vašeho kolegy ze stejné politické skupiny. Ano, paní kolegyně. Já bych se vás rád eh, eh, zeptal, eh, souhlasila byste se mnou, že ve zvěrolékařství máme silnou povinnost dokumentovat použití a že tuto pomyslnost bychom také měli rozšířit na eh, v lidskou medicínu, eh, kde se používá daleko víc antibiotik eh, než v, v veterině. Uh, you, yes. Děkuji, pane Desi. Ano, jak jsem řekla, Mnoho lidí je skutečně znepokojeno nadbytečným užíváním antibiotik, a to jak v oblasti veterinární medicíny, tak lidské medicíny. Tady tato legislativa se pochopitelně týká zvířat, ale ta vazba tady je a vychází z vědeckých podkladů, kdy je zřejmé, že e, ta antibiotika, která jsou podávána zvířatům, se mohou následně dostávat i do lidí. Takže proto je to natolik závažné. Děkuji a slovo má pan poslanec Ricardo Serra Santos, jedna minuta. Misário. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Strategie pro zdraví zvířat by měla se snažit o prevenci a monitorování chorob zvířat a zejména by se měl klást důraz na antimikrobiální rezistenci. Eh, měli bychom věnovat pozornost frekvenci a opakovanému výskytu nemocí u zvířat a jak s tím souvisí antimikrobiální rezistence. A to studií, které byly eh, provedeny v Číně a publikovány v roce 2015 v prestižním magazínu Lancet. Vyplývá zde z toho, že jsou tady určité unikátní aspekty eh, produkce v Evropě, také s ohledem na klimatické podmínky, které souvisí právě s výskytem určitých chorob. Rovněž eh, ty tlaky vyvíjené na naše spotřebitele je také potřeba mít na paměti, když budeme vyjednávat dohody se třetími zeměmi. Děkuji a slovo má poslanec Paul Brennan. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Legislativa, o které chceme hlasovat zítra, reaguje v zásadě na eh, dvě obavy, které často vyjadřují voliči poslancům Evropského parlamentu. A to sice za prvé zlepšit obecné eh, životní podmínky zvířat a za druhé mm, problém chorob zvířat. Pokud jde o ty choroby zvířat, tak stejně jako lidské choroby, ty neznají žádné hranice. Eh, Británie není nějak méně ohrožena nějakou chorobou než jiná evropská země a potřebujeme právě silný evropský rámec na to, abychom reagovali a abychom respektovali společná, společná pravidla. A za druhé, pokud jde o kontrolu eh, těchto zvířat, tak tady potřebujeme národní orgány, aby hrávaly určitou úlohu delivering on animal health and on pokud je tedy o tato zaběhlá zvířata, musíme tady také striktně dodržovat příslušná pravidla a právě proto je potřeba si uvědomit, že Evropská unie je velmi důležitá nejenom pro lidi, ale také pro zvířata. For, uh, uh. Děkuji. Tak máme tady modrou kartu. Pane Brenne, přijmete modrou kartu od paní Grapíny? Ano? Ne. Nebo dobře, ano, omlouvám se. Eh, eh, Děkuji. Já vám chci položit otázku, protože se mi velice eh, líbilo to, co jste prezentoval, ko- konkrétně právě otázka těch potulných nebo zaběhlých psů, protože to je zásadní věc. Ehm, asi máme každý své zkušenosti s tímto, ale Dovedl byste si, máte nějakou eh, představu o tom, jak by se dalo přistupovat ke zdraví těchto potulných zvířat, jak by to zpráva mohla pojmout, protože tady není problém tolik u zvířat, který eh, mají svého pána, ale u těchto potulných tedy. Tak to byla otázka na vás, pane Brennone. Eh, pro vás ano tedy znamená ne, nebo jak to, jak to bylo? Ano. Ne, je to dobrá otázka. Samozřejmě eh, psy si nejsou vědomi existence Schengenu a proto eh, zcela pravděpodobně dle libovůle budou eh, překračovat hranice v Evropské unii, tam, kde nejsou dráty. Takže tady hlavně musíme spolupracovat zemi po zemi přes napříč Evropskou unii, protože pokud se to bude řešit individuálně v jednotlivých zemích, ty potulní psy, tak se to nevyřeší. Tohle je věc, kterou očividně můžeme vyřešit jenom na evropské úrovni, tedy ta potulná zvířata a související nemoci. Děkuji. A teď eh, Karin Karenbach na minutu. Vážený pane předsedající, pane komisaři, i když v předešlé diskusi někteří eh, kolegové eh, tady popírali, že eh, zdravotní politika je evropská záležitost, tak tahle debata jasně ukázala, že zdravotní politika je zcela zřetelně mm, mm, věc, která je ve sdílené odpovědnosti ženských států a v Evropské unie. Nemůžeme eh, tu zdravotní politiku dělit, ať už se to dělí, eh, ať už se týká lidí nebo zvířat. Zde se zabýváme eh, prevencí šíření nákaz. Ukazuje se, že to můžeme, proti tomu můžeme bojovat jenom společně. Potřebujeme evropský přístup, potřebujeme dobrou eh, praxi eh, mm, eh, chovu zvířat, potřebujeme dobrou ochranu zvířat, potřebujeme společnou legislativu, potřebujeme proto společnou evropskou legislativu, která se týká používání veterinárních léčiv, protože všechna ta zvířata se pohybují napříč Evropskou unii a to chceme připustit i do budoucna. A otázka veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví, to je eh, věc, eh, kterou, eh, která předpokládá funkční ochranu zvířat. Děkuji a teď pan Notis Parias. Děkuji, pane předsedo. Abychom zaručili vysokou úroveň veřejného zdraví a bezpečnosti potravin, musíme přijímat preventivní opatření v oblasti nemocí eh, zvířat. Proto musíme řešit otázky eh, krmiv eh, pro zvířata a musíme se postarat o to, aby nebylo ovlivněno veřejné zdraví. Musíme zajistit, aby lidé, kteří pracují v této oblasti, vždy postupovali podle správných zásad. Musíme se postarat o zjednodušený právní rámec v EU, pokud jde o ochranu a zdraví zvířat i e, lidí, i pokud jde o správné zacházení se zvířaty. Musíme se postarat o to, aby se používala e, vhodná krmiva a aby ovce z bývalé Jugoslávské e, republiky Makedonie a z Turecka byly Eh, zkontrolovány před eh, exportem do eh, Řecka. A do Řecka se totiž odesílají různá nemocná zvířata a Řecko, které trpí pod memorandem, musí dovážet tato zvířata a používat je a to je nebezpečné pro lidské zdraví. Pan Jakovčič. Děkuji, pane předsedající. Máme tady uh, dlouhý seznam uh, nemocí zvířat, uh, která, uh, které mohou ovlivnit uh, i lidské zdraví. Máme tady nemoc šílených krav, ptačí chřipku a, a horečku vepřového dobytka. To všechno ovlivňuje uh, nejenom eh, zdraví eh, zvířat, ale i eh, zdraví lidí. Proto je tohle nařízení tak dobré a mm, zavádí se jim ta správná rovnováha mezi mm, blahobytem, pohodou zvířat a lidským zdravím. Já věřím, že nám pomůže dosáhnout efektivnější úpravy jak v oblasti zdraví zvířat, tak v oblasti zdraví lidí. A, a myslím, že komise by měla udělat všechno, co bude v jejich silách, aby e, tahle nařízení fungovala po celé Evropě. A také, aby e, e, je implementovali naši partneři, od kterých dovážíme výrobky. de animais e de bens alimentares cresce exponencialmente o risco de emergência de doenças. Pane předsedo, riziko nenadálého propuknutí z e, různých e, zvířecích nemocí e, se zvyšuje. Máme tady opět africkou vepřovou horečku, katarální horečky a další záležitosti, které eh, se přinášejí z jiných kontinentů. A teď se omezuje očkování a měli bychom přitom dělat víc eh, vzhledem ke globalizaci. Samozřejmě dobrá slova jsou vždycky vítána, ale musíme už také něco udělat. Když tady eh, podporujeme intenzivní zemědělství a ignorujeme veškerou úroveň ochrany spotřebitele v rámci TTIPu, tak je důležité, aby abychom prostě nemluvili tady eh, jenom do prázdna a plácali eh, časem úplně všech. Musíme něco udělat. Děkuji, pan Polčák. Za udělení slova. Ehm, pokud pan prezident Obama udělal z antibiotické rezistence jednu ze svých priorit volebního období, je velmi důležité, že i my na tuto skutečnost reagujeme, že si uvědomujeme, jak velmi výrazné riziko je eh, získávání antibiotické rezistence pokud jde o chov zvířat a nejen pokud jde o chov zvířat i pokud jde samozřejmě o konzumaci produktů pocházejících z těchto zvířat. je třeba si uvědomit jednu statistiku do roku two thousand and fifty bude eh, plošně mezi zvířata podle očekávání eh, spotřebováno přes one hundred and thirty zero tun eh, antibiotik. to je téměř four tisíce tun antibiotik ročně toto číslo skutečně ohrožuje bezpečnost potravin práva spotřebitele ale samozřejmě i práva zvířat. já jsem rád že to zde v této diskusi zaznělo. musíme chránit nejen tedy bezpečnost potravin životní prostředí ale skutečně i práva jednotlivých spotřebitelů která jsou tímto plošným používáním antibiotických přípravků skutečně ohrožena. děkuji. Díky. A nyní pan Lerner. Kiitos, arvoisa puhemies. Pani Eläinterveyttä koskeva laki on tärkeä laki. Zákon z nařízení o zdraví zvířat je velice důležité, protože poprvé nyní stanovuje jasnou vazbu mezi zdravím zvířat a zdravým lidí. Je důležité chápat, že choroby, které se mohou přenášet ze zvířat na lidi, představují značné bezpečnostní riziko. Antibiotika určitě musíme využívat zodpovědným způsobem. Měli bychom si být více vědomi rizik, která jsou s tím spojena a já doufám, že tohle bude v budoucnu více bráno v potaz. Děkuji a poslední, to byla posl, poslední řečnice tedy v, této, v, to, v rámci tohoto postupu a nyní pan komisař Andrukaitis. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkovat paní Paulsen a panu Selimovičovi, zpravodajům a spoluspravodajům a e, celým, celému týmu za vynikající práci. Vyslech, poslouchal jsem názory této sněmovny s velkou pozorností. Plyne z toho velký zájem poslanců o tuto iniciativu. Jistě, že někteří z vás zmiňují ekonomickou situaci a komise si je vědoma toho, jaká je teď ekonomická situace, která je někdy na úkor otázek e, zdraví zvířat. Zmiňovali jste i ty potulné psy. Komise nedávno schválila usnesení, jim žádá povinnou identifikaci a registraci psů a koček a některých dalších zvířat, která často e, Eh, jsou eh, v roli eh, domácích mazlíčků. Tady by měla, by měla by existovat jasná pravidla ohledně registrace zvířat, a to i třeba v zoologických zahradách, ale týká se to toto nařízení stanoví i možnost dalších podrobných požadavků na identifikaci zvířat jiných druhů, jako jsou právě eh, psy, kočky a další, pro které zatím ještě neexistují konkrétní požadavky. S tím, že nezbytnost takovýchto budoucích pravidel bude eh, posouzena eh, komisí po přijetí toho zákona o zdraví zvířat. Komise, komise považuje celkově zdraví zvířat za velice zásadní otázku, jak vyplynulo i z diskuze. Zaměřujeme se na přenosné choroby a přímo neregulujeme eh, životní podmínky zvířat, ale našli jsme samozřejmě vztah mezi podmínkami zvířat a zdravím a eh, budeme se snažit vyjít stříc ohledům parlamentu. Nebylo to vždy snadné. Nicméně komise chápe význam podmínek zvířat pro Evropský parlament a proto má, jsme eh, učinili prohlášení, kdy jsme se zavázali, že budeme podnikat další kroky v oblasti eh, životních podmínek zvířat, když existují eh, různá pravidla, která pokrývají nosnice, dojnice, krávy a další zvířata. Toto bude, tato legislativa bude pokračovat. Někteří z vás také zmínili um, a rezistenci na, vůči antibiotikům. To je pro mě nesmírně důležitá záležitost, proto tohle vždy od začátku bylo v tom návrhu komise a připojí se to i k další legislativě o, o e, krmivech a veterinárních léčivech. Kromě toho komise také mě prohlásila, že hodlá pravidelně vydávat zprávu o používání antibiotických produktů u zvířat v Evropské unii, a to na základě údajů, která dají k dispozici členské státy. A dovolte mi ještě na závěr eh, vyjádřit eh, naději na budoucí podporu parlamentu, abychom dospěli eh, k ranému druhému čtení, tak aby eh, tato legislativa mohla sloužit a eh, pomáhat a dostat, být realizována, naplněna v co nejkratším čase. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A teď dostane slovo pan spolupravodaj pan Selimovič. Děkuji vám, kolegové, za vaše názory, za vaši podporu. Nemohu než um, znovu podtrhnout význam tohoto tématu. Je to poprvé, kdy evropský zákon činí vazbu mezi eh, lidským zdravím, zdravím zvířat a životními podmínkami zvířat. Je to nástroj lepší než ty, které jsme měli až do posud a dává nám eh, také možnost lépe bojovat s budoucími eh, výskyty chorob a epidemii. Musíme zabránit zejména přenosu chorob se zvířat na lidi a omezit tak náklady na léčbu nemocniční a jinou, protože tyto prostředky určitě by se daly využít eh, lépe jinde. Měli bychom dále bojovat proti antimikrobiální rezistenci u, u člověka i u zvířat a je to také něco, co pomáhá našemu životnímu prostředí. Je mi velkým potěšením tady vidět, kolik mezinárodních a národních organizací vyjádřilo podporu této iniciativě Kopa Kožeka a spousta dalších, které se domnívají, že tato legislativa je důležitá. A já doufám, že parlament zítra na plénu přijme tento nástroj velkou většinou. Děkuji vám za spolupráci, děkuji stínovým zpravodajům, děkuji radě, děkuji všem, kdo se účastnili práce eh, na tomto návrhu. Děkuji a tím uzavírám debatu. Hlasovat. Eh,